Velice srdečně vám vítám. Vás vítám na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, náš poslední týden zasedání jsme museli odříci eh, z titulu událostí v Bruselu. To znamená, že hlasování jsme museli posunout na tento týden. Všichni litujeme toho, co se stalo v Bruselu a chceme vyslovit všem účastněným eh, naši hlubokou účast. Všichni si uvědomujeme, že se to mohlo týkat jednoho každého z nás a o to dramatické drastičtější je to, k čemu zde došlo. Do dnešního dne eh, jsme mm, velice pohnuti a znevýhodňuje to naše práce, protože víme, že některé kolegyně a kolegové měli vůbec potíže s tím sem dorazit, takže děkuji těm, kteří jsou již tady, děkuji vám za to a doufám, že do té doby, než začneme hlasovat, čili do 16 hodin, nám, nás dorazí víc, protože v současné době ještě nejsme usnášení schopní. schopní. A vstoupím hned do programu. Eh, přijímáme pořad jednání, protože jsem nedostala žádné návrhy na změnu. Eh, vidíte ve vašich podkladech, jaké jazyky máte k dispozici pro tlumočení. Je to samozřejmě webstreamováno, jak je zvykem u bodu 3, týkající se protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k rámcové umluvě VHO. Tady tím bych chtěla začít dnešní zasedání. Já sama jsem zpravodajkou k tomuto tématu. A ráda bych vám řekla, že tato rámcová umlova je pro nás nesmírně důležitá, pro Evropskou unii má nesmírný význam. Tato rámcová umlova ke snižování spotřeby tabáku pochází už roku 2003 a jedná se samozřejmě o úmrtí na, v důsledku kouření. A jedná se o stanovisko ke zprávě k protokolu jako takovému, eh, který, pro který je příslušný výbor LIBE. Já jsem se pokoušela vám vysvětlit ještě jednou pozadí a ukázat vám, oč se vůbec jedná eh, nejdůležitějším článkem pro náš výbor je článek 15, který praví, že zákaz nepovolovaného obchodování s tabákovými výrobky, včetně pašování, eh, je podstatným prvkem ke snižování spotřeby tabáku. Protokol byl 12. listopadu 2012 schválen FCTC a přijat tedy smluvními stranami a Evropská unie ho 20. prosince 2013 podepsala. Nepovolené obchodování s tabákovými produkty a pašování cigaret jak do EU, tak z EU jsou kriminálními činy které způsobují zhruba 10 miliard euro ztrát ročně na základě ušlých daní. Zásadní ustanovení, to ještě jednou připomínám, spočívá v kontrole dodavatelského řetězce a zavedení systému k udělování licencí a povolování má podléhat kontrole ze strany příslušných úřadů pro všechny, jak fyzické, tak právnické osoby, které mají co dočinění s výrobou, dovozem či vývozem tabákových výrobků. Eh, eh, tady je tak due diligence a track and trace. To znamená, že během pěti let po té, co protokol vstoupí v platnost, eh, dojde k zavedení režimu sledování stíhání. Kromě toho mm, tady existují opatření bezpečnostní, včetně opatření eh, k potírání, eh, k boji proti praní špinavých peněz a nelegálním transakcích. Mm, týká se to internetových eh, prodejů, telekomunikač, telekomunikace a tak dále. V mém stanovisku Evropský parlament vítá ustanovení a boj proti nepovolenému obchodování s tabákovými výrobky. A ještě jednou zdůrazňujeme význam track and trace ustanovení a eh, protokol FCTC, eh, který jde ještě dále než směrnice jako taková. Eh, také se odkazuji k výsledkům studie dopadu komise týkající se tabákové umluvy eh, s Filip Morisem a připomínám, Jaký byl výsledek hlasování v plénu týkající se této umluvy? Kromě toho jsem ještě jednou připomněla, a to naleznete ve svých podkladech, protože to souvisí s usnesením, které přijalo plénum, že musíme jít ještě dále to znamená, že tabákové rostliny eh, i filtry jako takové, všechno musí podléhat mechanismům, které jsou zde definovány. Ráda bych vám řekla, že hlasování v Evropské lidové straně, ke kterému došlo v 9. března, k tomu tedy se ještě vyjadřuji v mém stanovisku, ale jinak si myslím, že to stanovisko neobsahuje nějaké převratné novinky, ale pro nás jako pro EU bylo nesmírně důležité, aby členské státy co možno nejdříve ratifikovaly tuto dohodu a proto je také diskuze v parlamentu natolik významná, protože bychom rádi ještě jednou povzbudili členské státy k tomu, aby co nejrychleji tuto dohodu ratifikovali. To je tedy vše z mé strany. Kolega De Jong požádal o slovo, prosím. Děkuji, Inge. Děkuji, Inge. Já chci říci, že opravdu tento návrh je vynikajícím způsobem formulován, nemám moc, co bych dodal, jenom mám dvě otázky. Sice bod číslo 10 v tom návrhu, tam myslím je právem výzva na adresu komise, aby přišla s akčním plánem. A když se tam odkazuje na nová opatření, možná by bylo dobré tedy tam rovnou popsat, co my bychom konkrétně čekali od toho nového akčního plánu, nějak konkrétně pojmenovat ta opatření. a už k tomu možná nějaké myšlenky mám. A tedy eh, specifické téma, to je chip whites, eh, to je, myslím, nový fenomén a možná by to bylo dobrý, te, dobré tedy tam to ještě zkonkretizovat. A u té třináctky mě zajímalo, jestli ta výzva opravdu platí pouze komisi, anebo jestli tam nehrají roli i členské státy. Jestli by nebylo lepší tam napsat eh, vyzývá komisi a členské státy. A to možná není tak důležité, ale myslím, že u toho prvního tématu, u toho akčního plánu, že by bylo dobré tam tedy napsat i určitá konkrétní doporučení. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát. Já také v zásadě souhlasím s tvým návrhem, protože odráží tu rezoluci, eh, respektive tu zprávu, kterou připravila eh, komise, která se týká eh, desetileté smlouvy s Filipem Morisem. Chtěla bych se podstatě pouze e, zeptat, byť tedy samozřejmě chápu ty důvody, nicméně chtěla bych se zeptat zástupce komise, pokud zde je, tak v bodu 6 jasně říkáš, že e, tabáková směrnice hovoří o tom, že e, vedle těch laboratoří byste měl být ten e, seznam track and trace, tedy jakýsi standardní evropský e, systém track and trace. A hovoříš tam o tom, že spíše než aby zde byl jakýsi jeden jediný výlučný systém, by to měl být jakýsi otevřený standard do kterého by se mohly začlenit stávající eh, systémy, které mohou být třeba i efektivnější. A já bych se ráda zeptala komise, zda takovouto možnost také vidí. Protože my se domníváme, že je i v zájmu podniků, aby si mohli udržet své vlastní systémy. Máme tedy takovéto signály od podniků za těch posledních deset let. A ráda bych se tedy zeptala zástupce komise, zda zvažuje vytvoření takovéhoto integrovaného systém, do kterého by se jaksi mohly začlenit ty stávající efektivní systémy. Za to tedy v rámci směrnice je předpokládáno. Děkuji. Ano, to nám možná něco eh, řeknou kolegové z OLAFu. Pan Hojplink, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Ano, samozřejmě velice rád bych to objasnil, ale já předám slovo mnohem kompetentnějšímu kolegovi z DG Santé, panu Bolkovskému který právě řeší implementaci eh, směrnice o tabákových výrobcích. Děkuji. Dobré odpoledne. Jenom stručně bych eh, to vysvětlil, tu implementační činnost, která právě probíhá. Článek 15 směrnice o tabákových výrobcích. Tam je napsán plán nezávislý systém track and trace eh, s nezávislým ukládáním dat, eh, vlastně všech kroků v rámci tohoto postupu, track and trace, 15 eh, pod bod 11, 12, tam tedy komise eh, přijde s aktem přenesené pravomoci, které pokryjí ty základní požadavky systému. Takže nejde o tom, že budujeme nějaký nový systém, ale my specifikujeme, jak by měly vypadat určité prvky toho systému. A tom článek by měl také vlastně implementovat článek 8 z toho protokolu FCTC. A tento článek eh, tohoto protokolu si žádá, aby tedy strany, které jsou účastny protokolu, Eh, vybudovali nezávislý track and trace systém, který bude nezávislý na tabákovém průmyslu. Zatím ta činnost ještě probíhá, eh, takže k tomu nemohu říct si více. Nyní se tedy plánuje ty akty přenesené pravomoci, pravděpodobně na rok 2017, ale samozřejmě eh, také intenzivně pracujeme na implementaci protokolu jeho části týkající se toho systému sledování track and trace. A co se týče té otevřené struktury systému, tak jde o to, že eh, ten otevřený systém neodkazuje na nějaké proprietární technologie, což by tedy pak znamenalo, že by bylo možné, aby jenom jediný nějaký poskytovatel vypracoval ten systém, proto je důležité, Eh, mít požadavky na otevřený systém, tak aby tam eh, návrhy na technologie mohlo předkládat více subjektů, ale v tom protokolu eh, jeho strana Evropské unie je tedy určitě to, jak ten systém má fungovat. Děkuji. Děkuji vám. Ano, toto je vlastně jedna z nejvýznamnějších otázek průmyslu pro, na straně EU, protože zde vlastně budeme světový standard pro track and trace a jak bude vypadat tento standard je důležité téma. A co se týče uh, nákladů, je tu otázka, zda mít monopolní systém, kde si musíte koupit hardware i software, a nebo takový systém, který bude otevřený a bude integrovatelnost pokud tam bude tedy naplňován požadavek technických specifikací. A to by si přála spíše to druhé řešení, protože to nás také staví do jiné pozice při vyjednávání a já vím, že vy eh, na, na vás je také vyvíjen výrazný lobistický tlak, takže my jsme všichni velice zvědaví, jak dále budou eh, probíhat kroky a technické diskuse vašeho generálního ředitelství. Ještě bych se vrátila k tomu, co říkal kolega poslanec De Jong. Tady téma cheap whites a jak eh, tento typ cigaret lépe omezit. A proto bych se vás, pana eh, Plinku, ráda zeptala, jaký plán je v této oblasti, protože ty země, které produkují cheap whites, tak pravděpodobně nepodepíší, nebudou ratifikovat tento protokol. A náš hlavní problém s tím tedy bude nadále trvat před i po ratifikaci. Proto bych byla ráda, kdybyste mohl doplnit, co my tady můžeme očekávat. Eh, proto zde máme vlastně i ty myšlenky k týkající se toho surového tabáku a jiných ingrediencí pro eh, výrobu tabákových výrobců, ale když půjdete eh, doufat, že něco udělají výrobci, tak možná to bude lepší, než doufat, že udělají něco státy, ale prosím, pane Hojple. Ano, téma Cheap to je velice důležité téma pro nás a eh, už ho řešíme několik let. A strategický dokument z roku 2013 Evropské komise se tomu výrazně věnoval o posílení potírání boji proti nelegálním tabákovým projektům produktům a to se týká různých oblastí tohoto trhu, včetně cheap whites. Pocházejí od, z různých států, od různých výrobců a je to velice komplexní problematika, protože většinou pochází ze oblastí mimo EU. A v průběhu tohoto roku má komise předložit implementační zprávu o tom, jak tedy jsme pokročili při implementaci strategie z roku 2013. A jeden z důležitých bodů této zprávy bude otázka, jak jsme byli nebo nebyli úspěšní v eh, potírání cheap wise. A takže komise se tímto zabývá velice intenzivně a jsme rádi, že Evropský parlament tomuto významnému tématu věnuje zvýšenou pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já tady nemám žádné další přihlášky do diskuse. Tak eh, připomínám, že 25. dubna konec předkládání pozměňovacích návrhů a potom budeme hlasovat v našem výboru. Děkuji vám mnohokrát a teď se dostáváme k bodu číslo 4 našeho programu. To je stanoviska kolegy Vali k činnosti dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 a kolega hned dostane slovo, aby nám představil svoje stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma je velice zásadní a je důležité že o něm hovoříme právě na výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože otázka zaměstnanosti a sociálních fondů, to je něco, co všichni bedlivě sledují a v této oblasti panuje celá řada problémů. Já jsem při přípravě té zprávy se zabýval v první e, řadě tím, zda ten globalizační fond e, směřuje skutečně k nějakým výsledkům a zjistil jsem, že ty cíle nejsou nějak e, přesně stanovené. Nejsou zde stanovené ty kvantitativní cíle, pokud jde o znovu začlenění pracujících a ty zaměstnanecké služby, které se zabývají jak si sběrem statistických údajů často nerozlišují mezi globalizačním fondem a Evropským sociálním fondem a národními fondy na podporu zaměstnanosti. A členské státy ani neposkytly informace, jak jsou prostředky z fondů vynakládány například na jaksi aktivní pomoc při začlenování, eh, případně na eh, jakési eh, dávky, které by měly podpořit mzdy v zásadě nevíme, pokud jde o ty dosažené výsledky, do jaké míry skutečně je těch prostředků dosahováno z toho globalizačního fondu anebo z nějakých jiných fondů, protože často vlastně to financování je jaksi zároveň jak z globalizačního fondu, tak z Evropského sociálního fondu, tak z fondů národních. A není to žádná výjimka. U strukturálních fondů z Evropské unie je to něco v zásadě poměrně běžné že to, jak si to financování probíhá současně a potom není možné rozličit, rozlišit, co z jakého fondu je financováno. Potom některé členské státy eh, spíše tuto problematiku eh, řeší z fondu sociálního než z toho globalizačního, protože tam je vyšší míra financování, rychlej, spolufinancování, rychlejší provádění a globalizační fond eh, je naproti tomu v těch svých podmínkách mnohem restriktivnější. Potom dále, pokud jde o ten eh, globalizační fond, eh, tak eh, tam celá řada postupů, jak si není tam úplně jasné, jak při stanovení těch kritérií postupuje Evropská komise. To by také bylo potřeba vyjasnit. Potom nemáme ani žádné konkrétní informace, pokud jde o ty programy, které byly spolufinancovány z Fondu sociálního, ale protože nerespektovali určité určitá kritéria, tak byly financovány právě z fondu globalizačního. Evropský účetní dvůr v roce 2012 také zjistil, že běžná eh, eh, délka schvalování nějakého eh, projektu je 41 týdnů, což je velice dlouhá doba a často právě i z tohoto důvodu, místo aby byl využit fond globalizační, tedy fond pro přizpůsobení globalizaci, tak se radši využije hm, prostředků z národních rozpočtů, případně fondu sociálního, protože to je rychlejší. V některých eh, případech eh, také jde o to, že byť komise vysvětlovala, že eh, vlastně jak se ten příspěvek nebo náhrada a mzdy se vztahuje i na, pracujíc, na pracovníky subdodavatelů. Eh, k tomu ale také často nedocházelo. Ten prospěch měli pouze eh, pracovníci těch dodavatelských firm a podobně. Dále je zde také eh, problém s tím, že ty prostředky by se měly směřovat na ty oblasti, na ty obory, kde je co největší příležitost získat zaměstnání tedy na jakési perspektivnější obory, aby jaksi eh, ty prostředky eh, nesloužily k obohacení eh, spíše různých agentur pro zprostředkování práce a podobně. A já ještě předložím jeden pozměňovací návrh, který v té zprávě nefiguruje. Tam jde o to, že v Evropě Eh, v důsledku eh, nekalé, volné, nekalé konkurence jsou některé podniky uzavírány. Těm bychom tedy měli z globalizačního fondu pomoci. Nicméně já mám podezření, že, že řada těch podniků nezavřela proto, že nedokázala čelit eh, nekalé konkurenci, ale prostě pouze přenesla E, své podnikání jinam, mimo Evropskou unii. A já si myslím, že je třeba, aby se Evropská komise tímto zabývala. Ještě bych chtěl e, připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla prodloužena do 6. dubna. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní se přihlásil pan kolega Zdechovský, prosím. Děkuji za tuto zprávu. My už jsme několikrát vedli na budžetu tuto diskuzi a myslím si, že vyjasnění, co chceme vůbec od globalizačního fondu, by měla být jedna z velmi důležitých otázek eh, pro Evropský parlament i i v současném volebním, eh, volebním období, protože to není jasné. Také není jasné, jaké by měly být podmínky a jestli to, co zmínil eh, kolega reporter Vali, jestli opravdu jsou správně nastavené parametry čerpání, jestli tady opravdu nedublujeme čerpání ze dvou různých fondů a jestli je opravdu eh, tento nástroj tak účinný a tak operativní. Já mám pocit, že není. A opravdu, jestli na začátku se hovořilo, že jsou podmínky pro čerpání, má být propouštění tisíc a více zaměstnanců, nyní schvalujeme i 400 zaměstnanců a jsou různě poptávány eh, různé aktivity spojené s tímto, s tímto fondem a na co se to dá čerpat, na co nedá, tak si myslím, že to je prostě špatně. A myslím si, že bychom měli víc o této problematice daleko větší a komplexnější debatu a myslím si, že to je přesně téma pro tento výbor. Paní kolegyně Ayala Zenda, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. a chci poděkovat našemu kolegovi za jeho stanovisko, které je velice zajímavé. A kromě toho velice souhlasím s tím, co řekl. Já bych ráda přidala jeden, jednu záležitost, možná a my ji předložíme jako pozměňovací návrh. Mně už se vícekrát stalo pro určité specifické sektory, že v okamžiku restrukturalizace určitých sektorů, kde je veliký počet osvč, Eh, kteří vložili svůj kapitál právě proto, že jsou OSVČ, Tudíž vlastně oni jsou sice zaměstnanci, ale zároveň jsou OSVČ. A komise akceptovala, že v případě restrukturalizací tohoto typu zaměstnanců eh, ve Španělsku se to týká, týká například taxikářů, Eh, kteří se teď cítí být ohroženi eh, některými společnostmi, eh, které ohrožují podmínky tohoto sektoru. Čili komise uznala, že nepočítala s tím, jakým způsobem by mohlo, mohly být prostředky čerpány pro, dejme tomu, tyto taxikáře, kteří jsou jedněmi z obětí tohoto globálního jevu. A komise nám řekla, že netuší, jakým způsobem by mohly být integrovány OSVČ. A tady mm, se chci tedy zeptat komise, jakým způsobem by se to mohlo začlenit. Za druhé, je tady aspekt, o kterém kolega zpravodaj také hovořil, a to je, a tady se chci zeptat komise, tedy negativní dopad fondu v tom smyslu, že když už tedy došlo k restrukturalizaci a k uvolnění prostředků, ale v některých případech určité podmínky, podniky již počítají s tím, že vědí, že existuje ten fond a tudíž v určitých eh, případech eh, se domnívají, že jim projde určitá restrukturalizace, která v podstatě pro nás by nebyla akceptovatelná aby tedy, nevy, abych to tak řekla, nevyhodili tolik lidí. Čili tady si myslím, že bychom také měli popřemýšlet o tom, abychom zabránili tomu, že existence fondu by byla tedy zneužívána podniky, kteří hled, které hledají nějaké daňové úlevy anebo prostě nějaký zisk z toho, aby abychom potom nečelili masovému propouštění, abychom i tento jev měli naprosto jasně podchycený. A také bych samozřejmě velice ráda, aby se snížila ta doba, kdy bude rozhodnuto, zda prostředky mají být uvolněny či nikoliv. Děkuji vám. Kolega Savama. Uh, yes, thank you, Chair, and I'm apologize. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem se na chvíli vzdálil. Měl jsem zde takový, takovou nehodu s kávou. Ale uh, k tomu globalizačnímu fondu bych rád dodal, že si myslím, že zde pan zpravodaj odvádí výbornou práci. Ale chtělo by to možná být uh, trochu kritičtější tomu, jak fond pro přizpůsobení se globalizaci a prostředky z něho jsou vynakládány. Co tím mám na mysli? Výkon tohoto fondu nebyl dostatečně sledován. A myslím si, že ta zpráva by se tím vším měla jaksi podrobněji zabývat. Je jasné, že nejproblematičtějším aspektem vynakládání těch prostředků je to, jak se zde často říkalo, že by ty příslušné cíle šlo hradit i z Evropského sociálního fondu. Já souhlasím, je to tak. Musíme si pak ale klást otázku, jaká je vlastně přidaná hodnota. V čem spočívá přínos nebo jaké je odůvodnění vůbec samotné existence Fondu pro přizpůsobování se globalizaci. A myslím si, že to odpověď můžeme získat pouze pokud se kritičtěji podíváme na to, jak jsou ty prostředky vynakládány. A v tomto ohledu samozřejmě členské státy, které ty zprávy podávají velice různým způsobem, nejsou tam jaksi není to dostatečně harmonizováno, ty jednotlivé údaje. A to si myslím, že je problematické. Takže domnívám se, že EGF by měl být skutečně podroben našemu kritickému zkoumání. Dosud myslím, že tento fond rozhodně není plně využíván. Děkuji. Tak kolegy Vogen, bitte. Kolega Vogen. Uh, thank you, I just want to make a, a, a couple of brief points. Uh, uh Jenom někoho stručně chci poděkovat panu Valimu za jeho zprávu. Fond EGAF je opravdu důležitým nástrojem na úrovni EU, ale bohužel ne všechny členské státy EU ho využívají. Například víme, že například Spojené království nikdy nečerpalo z tohoto fondu, i když i v minulosti byla e, velká míra propouštění a momentálně ocelářský průmysl e, oznámil ve Spojeném království velké propouštění a přesto britská vláda nechce eh, žádat o tyto peníze. Přitom my upozorňujeme, že zde ta možnost je. Takže máme zde určité eh, problémy s tím čerpáním, že některé vlády eh, tedy tento nástroj nepovažují za eh, dobrý nástroj. A pak jsou zde další věci, které je třeba zvážit, protože nemůžeme zachovat stejná pravidla na věky. Můžeme rozhodně zlepšit způsob, jakým je fond řízen a nastavit kritéria tak, aby ten fond, ty peníze z něj pomáhaly těm správným lidem ve správnou chvíli. A důležité je, aby se ty peníze co nejrychleji dostaly k těm, kteří ty peníze potřebují, což v minulosti nebylo vždy. Takže já myslím, že to je užitečný nástroj všechny způsobilé země by měly eh, si o peníze žádat, ale opravdu měli zvážit ta pravidla. Děkuji, ano. Poučili jsme se z minulosti. Tento fond bývá vždy velmi kritizován za eh, DGM pro paní Sokolátoševa. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rádi bychom poděkovali za ten zájem, který věnujete eh, tomuto fondu. Ráda bych na úvod řekla, že fond EGAF eh, je nouzový eh, nástroj, který se tedy spravuje jinak než ostatní struktur, třeba strukturální fondy. Je zde tedy mnohem flexibilnější přístup než například Evropskému sociálnímu fondu, na který se zde opakovaně poukazovalo. Takže jsou určité záležitosti, které lze podpořit z ESF a jiné z EGF. Ten eh, zda budou čerpat z ESF nebo z EGF, to je náš rozhodnutí členských států. Je možnost čerpání z ESF je HDP na hlavu a další kritéria a pro některé státy to znamená určité omezení při čerpání prostředků z ESF. Zatímco globalizační Eh, fond je otevřený pro všechny, jak řekl kolega Bogan, takže jakýkoliv členský stát si může o prostředky z tohoto fondu EGAF zažádat. Potom také eh, je zde určitý moment aplikování eh, prostředků z EGAF při propouštění pracovníků nastává v momentě, kdy je oznámeno, že to pro spouštění nastane. To znamená, někdy, když ty zaměstnanci ještě pracují pro toho zaměstnavatele, už oznámí propouštění, tak už je možné začít tedy žádat o podporu z EGAF. Eh, u EGAF je 60% kofinancování, to znamená, že pro některé regiony to není tak výhodné jako ESF protože v jiných rozvinutějších oblastech je například to míra kofinancování e eh, ESF 50% a někde je to až 75%. Globalizační fond má prefinancování. My vlastně platíme v jedné splátce 100% a potom jsou dva roky pro to eh, plnění těch úkolů a potom musíme obdržet zprávu kolik bylo těch příjemců, jaká je udržitelnost toho opatření a kolik přesně peněz bylo utraceno. A potom případně dochází k určitým vracením prostředků. Také se hovořilo o délce celého postupu, eh, že průměr je 41 týdnů eh, při implementaci toho nařízení v období 2007 až 13. 41 týdnů je průměr, ale Někdy to rozhodování probíhalo mnohem rychleji, ale někdy také mnohem déle. V tom novém e, nařízení z roku 2013 zde máme nyní nastavený prostor 28 týdnů pro komisi, radu a parlament, všechny tři instituce, aby se dohodly a rozhodly o eh, té žádosti podané na prostředky z fondu EGAF. Jsme se zmiňovali také neschválené požadavky, odmítnuté požadavky vlastně. To se to týká jenom jednoho požadavku na prostředky z EGAF, který byl zamítnut, a to po dohodě s členským státem, který uznal, že tato žádost nebyla e, způsobena přímo globalizací a globální krizí, takže vlastně nebylo způsobila eh, čerpat tyto prostředky z tohoto fondu. my nějakým způsobem neplánujeme restrukturalizaci výroby propouštění, ale členské státy, když podávají svoje žádosti, tak by v souladu s článkem 1 nařízení měly zajistit, že e, co nejvíce lidí zapojených do těchto kroků nalezne co nejrychleji udržitelné zaměstnání. A nyní v souladu s článkem 19 každé dva roky musíme podávat zprávu radě a parlamentu o udržitelnosti e, zaměstnání a těch pracovních míst, která byla nastoupena právě s podporou fondu EGAF. Potom e, také ve stanovisku zaznělo, že Eh, na webové stránce EGAF budeme publikovat všechny dokumenty týkající se tohoto fondu, ale potom jsou zde určité dokumenty, jako například finální zprávy, které jsou smyslem eh, majetkem těch členských států. My vyzýváme, aby také publikovali tyto informace zatím. Víme pouze o jednom členském státu, který tento krok učinil. A Domníváme se, že zvýšená transparentnost této oblasti by pomohla i ostatním eh, státům při využívání fondu EGAF. A myslím, že to je nyní z mé strany vše. Eh, mohu vás ujistit o tom, že komise bedlivě sleduje eh, práci s podporou EGAF rozhodně neusilujeme o to, že by zde byly nějaké překryvy. Ty fondy jsou nastavené trochu jinak a EGAF eh, řeší vlastně ex post do, dopady krize, eh, zatímco ten ESF eh, se snaží působit preventivně v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Luta pro pozměňovací návrhy 6. duben 12.00. Chce ještě pan Vali jako zpravodaj slovo? Prosím, máte možnost. Děkuji velice rychle. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za doplňující návrhy. Myslím si, že obecně se shodneme na tom, že nepanuje příliš jasný přehled o výsledcích globalizačního fondu právě proto, že neexistuje plná transparentnost ze strany členských státu. A já děkuji komisi předem za veškeré úsilí, které může eh, vykonat, aby se toto změnilo. A také chci apelovat na komisi, aby lépe prostudovala podmínky na trhu, tak aby se podařilo lépe plánovat s jednotlivými členskými státy znovu začlenění daných osob na pracovní trh. Já jsem se na ty programy eh, díval, často vedou Eh, spíše k tomu, že se těmi prostředky obohacují ty agentury, které mají na starosti zprostředkování práce a tyto agentury, eh, tito lidé, jak si eh, často nemají odpovídající kvalifikaci. Takže je třeba zajistit, aby ty prostředky skutečně byly využívány zodpovědněji. A pak ještě ke Spojenému království, k tomu, co říkal kolega Von, vy samozřejmě máte trošku jinou situaci, vy můžete, protože nemáte euro, tak vy samozřejmě můžete jak si provádět určité odlišné plánování, které nemohou dělat ty země, které jsou součástí eurozóny. Takže to možná trošku vysvětluje, proč nepříliš často využívat, takovýchto prostředků. Děkuji. Tak, tak, No, ona ta víra v ty programy pro podporu investic zdá se nevymírá, ale já už tu problematiku znám příliš dlouho, tak na to moc nevěřím. Luta pro pozdějovací návrhy, ta je pozítří, pozítří ve 12.00, takže kdo se chce zasloužit o fond EGAF, nech tak učiní co nejrychleji. Děkuji. A nyní by měla mít slovo paní kolegyně Pitera eh, bodem číslo 5, boj proti korupci, následné kroky k usnesení Krym, ale bohužel zatím eh, paní kolegyně nedoputovala do Bruselu a dala je najevo, že pokud nedorazí včas, tak by byla ráda, kdybychom mohli posunout tento bod na konec této schůze. Ale když vidím, kolik je zde poslanců a poslankyň oprávněných hlasování, tak nevím, jestli můžeme vyhovět jejímu přání zařadit tento bod na konec zasedání. Pokud bychom ho projednávali, tak možná ano, ale paní Ulrich z OLAF, tu bych tady nerada takto dlouho zdržovala. Tak paní Ulrich, je něco, co nám chcete říci k této záležitosti? Děkuji vám. To je od vás velice milé, no. Ne. Jak jistě víte, tak ten návrh zprávy s tím principiálně souhlasíme, stejně jako s většinou pozměňovacích návrhů. Vidíme to jako velmi pozitivní, že v celé řadě pozměňovacích návrhů se řeší otázka daně z přidané hodnoty a zahrnutí této daně z přidané hodnoty do směrnice PIV. Takže děkujeme, my jsme s tím velice spokojeni. No, tak jednou tady někdo pochválí zpravodaje, on tu zrovna není. No, uvidíme tedy, jak se k tomu ještě večer postavíme, když tak to ještě bude muset zařadit na příští program, nebo uděláme drobnou rozpravu na začátku hlasování, uvidíme. Takže oznámili jsme, že se bude hlasovat od 16 hodin a já bych nerada začala s hlasováním předtím. A opravdu by bylo dobré, kdybychom mohli v 16.00 přesně začít. Jako minimální kvórum my máme 8 členů a chci požádat všechny, kdo jsou v sále, aby zde vydrželi a zůstali, protože musíme dneska hlasovat, jinak nestihneme harmonogram. Takže opravdu vás snažně prosím, abyste těch 10 minut ještě posečkali. Ale aby to bylo fér, tak pro všechny ty ostatní, kdo možná ještě dorazí, tak jim zase nechci ubírat tu možnost. Nebo ubírat možnost jednotlivým frakcím, že by možná vyhráli ten či onen pozměňovací návrh. Takže přerušuji zasedání na 10 minut. V 16.00 budeme pokračovat s hlasováním. Děkuji, tímto přerušuji zasedání. Don't take things for granted. Colleagues, take seat. Kolegové, prosím, posaďte se, začneme. Máme před sebou spoustu práce. Bod číslo 6 zpráva o udělení absolutora kolega Vogena. přijete si slovo? Ne? Takže můžeme rovnou začít hlasováním. Chci vědět, kolik kolegů tady je. Máte všichni kartičky na elektronické hlasování, prosím? No, kolegyně a kolegové ještě hledají své kartičky. Ještě jsme nezahájili hlasování. Ještě nám chybí nějaké volební karty. Uděláme si zkušební hlasování. Zkušební hlasování, abychom viděli, kolik kolegyně a kolegu hlasu její. Eh, někam prostě tu kartičku dejte, ta jedno kam, abychom viděli, kolik nás je. Hlasovali všichni? Skončíme hlasování.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 Takže kontrola 8, pozměňovací návrh 8. Ukončuji hlasování. Přijato. Včetně ústního pozměňovacího návrhu, proti kterému jsem nedostala žádnou námitku. 9 pro, proti zdržel se přijato 10 pro, proti zdržel se zamítnuto 11 pro, proti zdržel se, přijato, 12 pro, proti, zdržel se, přijato, 13 pro, proti, zdržel se, přijato, 14 pro, proti, zdržel se, přijato, 15 pro, proti, zdržel se, přijato, 16 pro, proti, zdržel se, přijato, 17 pro, proti, zdržel se, přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se přijato, 20 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro, proti, to musíme zkontrolovat. Myslím si, že to bylo zamítnuto. Hlasovali všichni? Ukončuji tady kontrolu hlasování.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 Přijato. 26 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Empl 1 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Empl 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Empl 3 je pokryto. 4 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 5 pro. Proti. Pardon. Proti. Zdržel se. Přijato. 6 pro proti, přijato. 7 pro, proti, přijato. Libe 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 2 je pokryto 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 4 v první části pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 5 pro, proti, zdržel se, přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Chybí nám ještě jeden kolega, který má sice zastrčenou kartičku. No, dobře, tak ukončuji hlasování. 16 ku 1 přijato a srdečně blahopřejeme panu zpravodaji. Tím se dostáváme k agenturám jednotlivým. Teď tady máme ASU, čili Agentura pro, regulaci, eh, pro spolupráci energetických regulačních orgánů 1 pro, proti, čili Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Jedna a dva musíme hlasovat dohromady. Jedná se o rozhodnutí o udělení absolutory pro, proti, zdržel se, tak to bylo zamítnuto. Teď se dostáváme k rozhodnutí o udělení absolutory jako takového. Elektronicky, prosím, pěkně. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování to je 15, ano, 4 ne, výborně. Tím se dostáváme k uzavírání kon. pozměňovací návrh 3 a 4 dohromady. Pro proti, zdržel se, to bylo zamítnuto, děkuji vám mnohokrát. Teď se dostáváme k hlasování o celém uzavření elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování.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 Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, sedmička byla teď závěrečné hlasování a hlasování usnesení jako takovém elektronicky. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování 16 ku 3. Děkuji mnohokrát a blahopřejeme panu zpravodajovi. Ja, damit kommen wir zu Berek. A teď se dostáváme k Bereku. Elektronické komunikace, pozměňovací návrh 1 a 2 dohromady. Bude pro proti, zdržel se, zamítnuto. Tím automaticky budeme hlasovat o udělení absolutary jako takové rozhodnutí elektronicky, tedy zahojí hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Teď se dostáváme k rozhodování uzavírání účtu. Máme pozměňovací nové 3 a 4. Můžeme hlasovat dohromady pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tím se dostáváme k rozhodnutí o uzavírání kont jako takových elektronicky. 15 ku 4. Děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme k usnesení. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. Šest pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Osm pro, proti, zdržel se, přijato. Devět pro, proti, zdržel se, přijato rozhodnutí o usnesení jako takové elektronicky, prosím pěkně jmenovitě. i hlasování, ukončuji hlasování 17 dvěma. Blaho, přejeme panu zpravodaji. A teď se dostáváme k překladatelskému středisku. Rozhodnutí o udělení absolutory. Máme to dva pozměňovací návrhy 1 a 2. Pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto. Tím se dostáváme k rozhodnutí o udělení absolutoru jako takové elektronické, prosím pěkně. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Tím se dostáváme k zavírání čtu 3 a 4. Tady máme pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tím se dostáváme k uzavření čtu jako takovým elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování. 15 ku 4. A teď usnesení, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato, 6 pro, proti, 6 elektronicky, prosím pěkně. Ukončuji hlasování 13, ano, takže přijato, 7 pro, proti, zdržel se přijato, a závěrečné hlasování o svém usnesení elektronicky jmenovité hlasování, prosím. Končuji hlasování 16 ku 3. Blahopřejeme panu zpravodaji. CDFOP. Rozhodnutí o udělení absolutoru pozměňovacím 1 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí jako takové, jmenovité hlasování, zahoje hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Děkuji mnohokrát. Účty 3 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. zavírání účtu. Rozhodnutí jako takové jmenovitě. Ukončuji hlasování 15 ku 4 a usnesení pozměňovací návrh 5. Pro? proti, zdržel se přijato, Ample 1 za, pokryto, Ample 2 pro, proti, zdržel se přijato, Ample 3 pro, proti, zdržel se přijato, Ample 4 pro, proti, zdržel se přijato, 5 pro, proti, zdržel se přijato, Ample 6 první část a třetí část, bude pro, bude proti, zdržel se, přijato. 7 a 8 jsou pokryty a tím se dostáváme k hlasování usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. A stále nám chybí jeden kolega. No tak ale hold chybí. Ukončuji hlasování. 16 ano, 2 ne. Cepol. Pozměňovací návrh 1 a 2 o udělení absolutora pro, proti, zdržel se, zamítnuto rozhodnutí o udělení absolutora jako takovém, elektronicky prosím. A, takže ukončuji hlasování 14 ku 4. Pak tady máme 3 a 4 účty pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 proti, zdržel se přijato a tím usnesení jako celek zahájí hlasování. Ukončuji hlasování 16 ku dvěma. A za agentura EOSA, pozměňovací návrh 1, 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení o absolutoria, prosím, elektronicky. Končím hlasování 15 ku 4. Jsou zde velice stabilní většiny, tak uči, za, účtu účtů, se jinak 3, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ono usnesení elektronicky. Končím hlasování 15 ku 4. Pozměňovací návrh 5, usnesení pro, proti,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 proti zdrželi se přijato, tran 10 až 12 je pokryto, takže 13 tran první část je pokrytá, pak se tam přidávají k ní ještě dvě slova, takže kdo je pro, proti zdrželi se přijato, tran 14 pokryté, takže usnesení jako celek, zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. 16 k 3. Děkuji a blahopřejeme zpravodaji. EASO. Absolutorium pozměňovací návrhy na 2 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Elektronické usnesení absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 3. A u závěrka účtu trojka čtyřka pro, proti zdrželi se zamítnuto. Usnesení o závěrce elektronicky a hlasování. Končím 15 ku 3. Usnesení, pozměňovací návrh 5 bude pro, proti zdrželi se přijato, Libe 1 až 4 je pokryto, Libe 5 první část bude pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se přijato, Libe 6 bude pro, proti zdrželi se přijato. Usnesení jako celek, elektronicky prosím. Končím hlasování 16 ku 3. Takže i toto je dobrý výsledek pro zpravodaje. Evropský orgán pro bankovnictví. Pozměňovací návrh 1, 2. O absolutory. Bude pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Usnesení o absolutoriu elektronicky, prosím. Končím hlasování 15 ku 4.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 takže Ekon 7 až 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 4. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, absolutorium, pozměňovací návrh 1, 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení ale absolutoriu elektronicky. Končím hlasování. 15 ku 4. Uzávěrka. Pozměňovák 3, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto elektronicky o uzávěrce. Končím hlasování 15 k 4. Usnesení. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že je to přijato. Prosím o kontrolu. Pozměňovací návrh 5. Končím kontrolní hlasování. Ano, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 6 pro proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 7 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 8 pro, proti zdrželi se přijato. Devítka, desítka, ty jsou kompatibilní, takže kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 11 pro, proti zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV1 pokryto, NV2, kdo je pro? NV2, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato, NV3 a 4 je pokryté, NV5 a 6 unblock, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato, 7, 8 NV je pokryto, NV9 kdo je pro? Proti zdrželi se přijato, NV 10 je pokryté, vy 11 až 13 unblock, kdo pro? Proti, zdrželi se, přijato. NV 14, 15 je pokryté a není usnesení jako celek elektronicky, prosím, zahájí hlasování a končím hlasování. 16 chutřem, děkuji vám. Agentura ECHA, to jsou chemické látky. Pozměňovací návrh 1 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tím se dostáváme k absolutoriu elektronicky. A končím hlasování. 15 ku 4. Uzávěrka pozměňovák 3, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní tedy hlasujeme o uzávěrce jako takové. Končím hlasování. 15 ku 4. Usnesení. Pozměňovací návrh 5 pro, proti zdrželi se přijato. 6 až 12. Můžeme hlasovat en blok? 6 až 12? 6 až 12 en blok. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 14 pro proti zdrželi se přijato, NV1 je pokryté, NV2, kde pro, proti zdrželi se přijato, NV3, 4 jsou pokryté, NV5 až 8 unblock? Ne? Ne, takže NV5, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, NV6 pro, proti zdrželi se přijato, NV7 pro, proti zdrželi se přijato, NV8 pro, proti zdrželi se, přijato. NV9 je pokryté, NV10 pro, proti zdrželi se, přijato. NV11 až 13 jsou pokryté, NV14 pro, proti zdrželi se, přijato. NV15 pro, proti zdrželi se, bylo to zamítnuto. NV16, 17 je pokryté, takže hlasujeme elektronicky, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování, 16 3, bylo to přijato. Evropská agentura pro životní prostředí. Pozměňovací návrhy 1, 2. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k hlasování o absolutoriu jako takovém. Končím hlasování. 14 ku 4. Uzávěrka. Pozměňovací návrhy 3, 4 pro, proti zdrželi se Zamítnuto, tím se dostáváme k absolutoriu závěrky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 4. Usnesení, pozměňovací návrh 5 až 10. Eh, Můžeme unblock? Tak ne. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. A desítka pro, proti, zdrželi se přijato. NV 1 a 2 pokryté, ne, NV 1 až 7 jsou pokryté, takže závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 ku 3. Děkuji. A nyní agentura pro kontrolu rybolovu. Pozměňovací návrhy 1, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Usnesení absolutorium. Jako takovém. Končím hlasování. 15 ku 4. Uzávěrka. Pozměňovací návrhy 3, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Končím hlasování. 16 ku 3. Děkuji vám. A u EFSA, bezpečnost potravin, pozměňovací návrhy 1 až 4. O absolutory. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Takže usnesení absolutory jako takovém. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 12 k 7. Dobře. Uzávěrka, pozměňovací návrhy 5 až 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uzávěrka jako taková, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 ku 6. Usnesení, pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale prosím zkontrolujme 18 elektronicky. Končím kontrolní hlasování. Bylo to přijato. Děkuji.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 proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, NV1 až 3 je pokryté, NV4 bude pro, proti, zdrželi se přijato, NV5 pro, proti, zdrželi se přijato, NV6 pro, první část, eh, přijato, druhá část je pokrytá, NV6910, ne, pardon, NV9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV9 je pokrytě, protože jsme tam hlasovali. No my jsme hlasovali, bylo to zamítnuto. Devítka je zamítnutá Envy a NV10 je pokrytá, NV11 je pro, proti, zdrželi se přijato, NV12 je pro, proti, zdrželi se přijato, NV13 je pro, proti, zdrželi se přijato, 14, 15 je pokryté, usnesení jako celek zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 ku 3. Děkuji vám. Teď Evropský institut pro rovnost žen mužů jedna a dva pro, proti, zdržel se zamítnuto rozhodnutí o usnesení jako takovém. Elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Má Závěrka 3, 4 prim pro, proti, zdržel se zamítnuto. Teď se dostáváme k pozitivnímu rozhodnutí o závěrce.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 proti, zdržel se přijato, osmička je pokryta, teď se dostáváme k rozhodnutí jako celek, zahajuji hlasování. Končuji hlasování 16 třem, děkuji vám. Teď Evropský orgán pro pojištění asi a zaměstnanské pojištění 1 a 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, rozhodnutí o usnesení jako takovém zahoji hlasování. Ukončuje hlasování 15 ku 4. Závěrka 3, 4 pro, proti, střel se zamítnuto. Závěrce elektronicky. zahajuje hlasování hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Usnesení 5 pro. Proti zdržel se přijato 6 pro. Proti zdržel se přijato 7 až 9 bloku. 7 až 9 bloku pro. Proti zdržel se přijato Ekon 1 až 5 bloku pro proti, zdržel se přijato, šestka pokrytá, sedm až patnáct bloků, ne? Takže, ekon jedna až jedna, ne, sedm až dvanáct bloků pro, proti, zdržel se přijato, ekon třináct pro, proti, zdržel se přijato, 14 a 15 bloků pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasování usnesení jako takovém. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Děkuji vám mnohokrát. Evropský inovační a technologický institut z EIT, pozměňovací návrh 1 a 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dostáváme se k rozhodnutí o závěr o udělení absolutoria. Ukončuji hlasování. 15 ku 3. Děkuji vám. Závěrka 3-4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Děkuji vám. Usnesení 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 6 pro, proti, zamítnuto, přijato. Můžu vzít sedmičku až devítku dohromady, ano, takže sedm až devět pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijato, deset pro, proti, zdržel se, přijato, jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato, dvanáct pro, proti, zdržel se, přijato, třináct pro, proti, zdržel se, přijato, Stanovisko jako takové, usnesení tedy. Ukončuji hlasování. 15 ku 3. Děkuji. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA 1 a 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto eh, absolutorem jako takové. Ano.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 A, takže 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16. Ne, to padá, pardon. NV1, NV2 v bloku, pro, proti, zdržel se, přijato. 3 až 6, NV pokryto 7 pro, proti, zdržel se přijato 8 pro, proti, zdržel se přijato 9, 10, 11 pokryto, 12 pro, proti, zdržel se přijato 13 až 15 pokryto a tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 16 ku dvěma, Děkuji. A teď Evropské monitorovací centrum pro drogy. Pozměňovací návrh 1 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozhodnutí usnesení elektronicky. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Zavírka 3, 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky prosím rozhodnutí. Končuji hlasování 15 ku 4, děkuji. Usnesení 5 pro, proti, zdržel se, přijato 6 pro, proti, zdržel se, přijato Libe 1 až 3, pokryto Libe 4 pro, proti, no, přijato 5, Libe 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto Libe 6 pro, proti, zdržel se přijato celkové hlasování o usnesení zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování 16 ku 3. Děkuji vám. A teď AESM. 1 a 2 pro proti, zdržel se zamítnuto rozhodnutí jako takové, zahajuji hlasování. Končuji hlasování 15 ku 4, závěrka 3 a 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto rozhodnutí u závěrce jako takové, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 14 ku 4. Děkuji vám. Usnesení. 5 pro, proti, zdržel se přijato. Tran 1 a 2 pokryto. 3 e, až 7 dohromady tran. Pro, proti, zdržel se přijato. Tran 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, tran 9 pokryto, 10 a 11 dohromady pro, proti, zdržel se přijato, dvanáctka je pokryta a tím pádem hlasujeme o celém usnesení, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4, děkuji vám. Eníza, pozměňovací návrh 1, 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, rozhodnutí o udělení absolutoria celkově, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 15 ku 4, uzávěrka pozměňovací návrhy 3, 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozhodnutí celkově zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4, děkuji. A pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Rozhodnutí o celém usnesení zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Děkuji. Evropská agentura pro železnice, pozměňovací návrh 1 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. <clears throat> Rozhodnutí o absolutoru jako takovém elektronicky zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování 15 4. Pozměňovací návrhy 3 4 o závěrce pro proti zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí o závěrce elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování 15 4. Usnesení pozměňovací návrh 5, přijato 6 pro, proti zdržel se přijato. 7 až 9 dohromady. 7 až 9 bloku pro, proti, zdržel se, přijato, tran. 1 až 5 pokryto, tran 6 až 9 v bloku pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijato, tran 10 pokryto, tran 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, tran 12 pro, proti, zdržel se přijato, trend 13 se pokryto, tím se dostáváme k závěrečnému hlasování usnesení, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování 16 ku 3, děkuji vám. ESMA, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Pozměňovací návrh 1, 2, o absolutorium pro proti, zdržel se zamítnuto rozhodnutí o absolutoriu elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování. 15 ku 4, děkuji vám. 3, 4, uzavěrka pro proti, zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí uzávěrce elektronicky. Ukončuji hlasování 15 k 4 usnesení. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato. Ekon 1 až 5 v bloku. 1 až 5 pro, proti, zdržel se přijato. 6 pokryta. 7 až 15 v bloku pro, proti, zdržel se přijato. Tím se dostaneme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Děkuji. Evropská nadace odborného vzdělávání. Na Pozměňovací návrh 1 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dostáváme se k rozhodnutí o absolutoru elektronicky, zahájí hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Závěrka 3-4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozhodnutí uzavět se elektronicky. Ukončuje hlasování 15 k 4. Můžeme vzít pozměňovací návrhy 5 až 8 dohromady? Ano nebo ne? 5 až 8 dohromady v bloku pro, proti, zdržel se přijato. Ample 1 pokryto, Ample 2 pro, proti, zdržel se přijato. 3 a 4 pokryto, 5 a 6 dohromady pro, proti, zdržel se přijato. Tím se dostáváme k celkovému hlasování, k závěrečnému hlasování. Ukončuji hlasování 16 3. Děkuji vám. Ulíza, pozměňovací návrh 1 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. E, absolutorium jako takové, zahojí hlasování. Končuji hlasování 15 k 4, uzávěrka 3, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, e, rozhodnutí o závěrce zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4, stejná většina. A nyní usnesení. Můžeme vzít 5 až 11 dohromady? Tak ano. 5 až 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 1 až 6 je pokryto, Libe 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, zahajuji závěrečné hlasování. Ukončuji hlasování 16 k 3. Děkuji vám. A teď OSHA 1 až 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. <clears throat> Na rozhodnutí absolutoru elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 15 ku 4, závěrka 3, 4 pro, proti, zdržel se Zamítnuto rozhodnutí o závěrce elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Usnesení pozměňovací návrhy 5 až 7 v bloku. Děkuji. Pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 1 je pokryto, Empl 2 a 4 v bloku, pro, proti, zdržel se, přijato, Empl 5 pokryto Empl 6 pro, proti zdržel se přijato, Empl 7 pro, proti zdržel se přijato. Tím pádem se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Ukončuji hlasování 16 ku 3. Děkuji vám. Euratom 1 a 2 pro proti, zdržel se, zamítnuto, rozhodnutí o absolutoriu elektronicky. Ukončuji hlasování 15 ku 4, uzavěrka 3, 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, rozhodnutí o závěrce elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování 15 ku 4. Pozměňovací návrhy 5 a 6 bloku pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronické hlasování, závěrečné usnesení. Děkuji. 16 13. Eurofound. Pozměňovací návrh 1, 2. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto rozhodnutí absolutory elektronicky, prosím. Končuji hlasování 15 ku 4. Pozdňovací návrh 3-4 uzávírka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování 15 ku 4. Usnesení 5 až 7 v bloku pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 1 pokryto, Empl 2 až 4 v bloku pro, proti, zdržel se přijato. Empl 5 pro, proti, zdržel se přijato 6 je pokryto, 7 pro, proti, zdržel se přijato, Empl 8 pokryto, tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování šestnáctku dvěma. Eurojust, pozměňovací návrh 1, 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto rozhodnutí o, o absolutoru jako takovém, zahajuji hlasování, uh, ukončuji hlasování 15 ku 4, uh, 3 a 4 ku závěrce, pro, proti, zdržel se zamítnuto rozhodnutí o závěrce, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 15 k 4. Nelze říci, že bychom neměli stabilní většiny. 5 až 7 pozměňovací návrhy pro, proti, zdržel se přijato. Libe 1 a 2 pokryto, Libe 3 a 4 dohromady pro, proti, zdržel se přijato, Libe 5. První část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, Libe 6 pro, proti, zdržel se přijato a tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 16 třem. Děkuji vám. Europol, pozměňovací jenom 1, 2 pro, proti, zdrželi se. Je to zamítnuto. Usnesení absolutoriu, zahajuji hlasování. Končím hlasování 16 ku 3. Účty, pozměňovací návrh 3, 4 pro, proti, drželi se zamítnuto. Usnesení o účtech elektronicky. Končím hlasování 16 ku 3. Takže návrh usnesení, pozměňovací návrh 5, 6, unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. 8 až 12 unblock pro, proti, zdrželi se přijato. asi na 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 a 15 unblock pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 1 pokryté, Libe 2 padá, Libe 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, libe 4 je pokryté, libe 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, libe 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Takže závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování 15 ku 4, bylo to přijato, děkuji. Agentura pro základní práva, pozměňovací návrh 1, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, usnesení o absolutoriu elektronicky. Končím hlasování 15 ku 4. Účty. Pozměňovací návrh 4 až 6 jsou shodné. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je to zamítnuto. Takže usnesení účtech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 ku 4 usnesení. Pozměňovací návrhy 7 až 9 unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 až 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 1 až 3, to je pokryté. Libe 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 5 je pokryté, takže usnesení jako celek, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. 17 dvěma. Pokud nesouhlasíte s tím hlasování unblock, tak se musíte ozvat, ano? Frontex. Pozměňovací návrhy 1 a 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, takže usnesení absolutoriu, zahajuji hlasování. Končím hlasování 15 k 3. Účty trojka čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, takže usnesení o účtech. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 16 ku 2. Usnesení. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato, ale prosím o kontrolu. Kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji kontrolní hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. Pozměňovací návrhy 6 až 8 unblock. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro. Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10 až 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 14 a 15 unblock pro proti, zdrželi se přijato. Libe 1 a 2 jsou pokryté, Libe 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Libe 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Libe 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 6 je pokrytý, Libe 7 pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto. A tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 dvěma, děkuji vám. GNSS, pozměňovací návrh 1, 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronické hlasování o absolutorium. Končím hlasování. 15 ku 4. Účty, pozměňovací návrhy 3 a 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže usnesení o účtech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 15 ku 4. Nyní usnesení. Pozměňovací návrh 5 až 7 an blok. Ano? Tak kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní tedy závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 15 ku 3. Genau, genau, genau. genau. Niemand, genau. Niemand, niemand verlässt den Saal. A nikdo prosím neodejde ze sálu. Nikdo neodcházejte, pokračujeme Artemis, společný podnik s pravodajem. Je Marian Marinescu, přeje si slovo? Nepřeje. Výborně. Pozměňovací návrh 1 a 2. O absolutory pro, proti, zdrželi se, to je přijato, ale prosím ověřme si to pozměňovací návrhy 1 a 2 kontrolní hlasování. Končím hlasování. Ano, 13 ku 5. Dobře, takže tím je tady uh, odloženo absolutorium. Je to tak. Teď se musím poradit, vydrž to. Takže tím pádem se automaticky odkládá i ta uzávěrka. Tím se tedy dostáváme k usnesení o uzávěrce. To musíme učinit. Zahajuji hlasování. Prosím o elektronické hlasování o uzávěrce. No, my jsme hlasovali o tom, že to odložíme, to absolutorium, takže je jasné, že i ta závěrka není uzavřená. Paní předsedkyně, omlouvám se, udělal jsem chybu. Ano, jasně, takže přecházíme k usnesení, pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti zdrželi se přijato, 8 pro, proti zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku, zahají hlasování. Končím hlasování 17 k jednomu hlasu. My ještě diskutujeme o tom, jestli tady musíme hlasovat o té uzávěrce účetní nebo ne. Musíme hlasovat o tom usnesení v pozměněné podobě, což tedy znamená, že to bude odloženo, protože jsme odhlasovali, že se to odloží. A musíme hlasovat o tom usnesení, protože tam je to to samé. Musíme prostě hlasovat o tom usnesení. To závěrečné hlasování o té pozměněné podobě musí proběhnout. A my jsme hlasovali jenom o těch pozměňovacích návrzích, ne? Takže my musíme hlasovat o té uzávěrce účtu. O, to, to já se snažím to tady zrealizovat, říká předsedkyně. Předsedkyně, ale musíme hlasovat i o té účetní závěrce. Takže my jsme hlasovali u toho prvního a druhého pozměňovacího návrhu a domluvili jsme se, že tedy to absolutorium odkládáme. Potom je tam to celkové usnesení v pozměněné podobě. O tom musíme hlasovat. To je to druhé hlasování. A Neměli bychom hlasovat o účetní závěrce, protože je jasné, že účty se neuzavřou, ale máme tam usnesení týkající se účtů a závěrky. A o tom hlasovat musíme, protože je tam to plnohodnotné usnesení. Takže nyní hlasujeme o bodu číslo 2, a to se týká usnesení o závěrce. My už jsme odhlasovali to usnesení jako celek, ale musíme ještě dohnat bod 2. Nehlasujeme o pozměňovacích návrzích 3 a 4, protože ty jsou jasně vyřešené tím předcházejícím rozhodnutím, ale o tom návrhu o účetní závěrce v pozměněné podobě musíme hlasovat elektronicky. A zahajuje elektronické hlasování. Kdo tady hlasuje pro, hlasuje proto, že to bude odloženo automaticky. To je v tom obsažené. Oui. Mm. Mm. D'abord ça, il faut voter. Hein. Et ensuite ça. Please. Ja, genau. Also, genau. No, das Sekretariat sagt. Takhle, předsedkyně. Sekretariat mi říká, že i v rámci bodu 1 o tom usnesení E, neposkytnout absolutorium, že o tom musíme ještě hlasovat. My jsme odhlasovali ty pozměňovací návrhy, odsouhlasili jsme ty pozměňovací návrhy, takže jsme se dohodli, že se to odloží a nyní musíme tedy odhlasovat, že odkládáme absolutorium. Takže musíme odhlasovat tu jedničku, pozměňovací návrhy z toho už jsme odhlasovali, takže kdo bude hlasovat pro, tak souhlasí s tím naším rozhodnutím. Je to teď všem jasné, ano? Takže teď hlasujeme o tom usnesení jako takovém v rámci bodu 1. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sedmnáctku třem. A v rámci bodu 2 uzávěrka, ten návrh usnesení o uzavření účtu v pozměněné podobě. O tom teď budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. A kdo je pro absolutorium, tak musí teď hlasovat proti. Končím hlasování. 14 ku 6. Takže je to jasně rozhodnuto. A o tom usnesení jako celku už jsme hlasovali v rámci bodu 3. Tak Teď ty ostatní věci odhlasujeme rychleji. Clean Sky, pozměňovací návrhy 1, 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, je to přijato. Takže usnesení o absolutoriu elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. 17 ku 3. Děkuji vám. Pozměňovací návrhy 3, 4. To je vlastně ty neřešíme, protože souvisí s tím předcházejícím rozhodnutím, takže usnesení o závěrce zahajuje hlasování. Končím hlasování. 16 ku 3. Děkuji vám. A nyní návrh usnesení. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Prosím o kontrolní hlasování. Pozměňovací návrh číslo 7. Pozměňovací návrh číslo 7. Děkuji vám, byl zamítnut. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9, pro? Proti, zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 10, pro?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 Pětka, šestka jsou technické, o kterých nehlasujeme, takže závěrečné hlasování o usnesení zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 k dvěma. Děkuji vám. ECSEL, pozměňovací návrh 2. Pro. Proti, zdrželi se. Přijato. Hlasujeme o absolutoriu, o tomto usnesení, zahajuji hlasování, které proběhne elektronicky. Děkuji vám. Končím hlasování 16 ku 5. Pozměňovací návrhy 3 a 4 u té závěrky jsou spojené s tím předcházejícím usnesením, takže přecházíme k elektronickému hlasování o závěrce. Zahajuji hlasování. Děkuji vám. Končím hlasování 18 ku 3. Děkuji. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 6 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 7 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 kdo je pro, proti zdrželi se přijato, 9 padá, 10 pro, proti zdrželi se přijato, 11 pro, proti zdrželi se přijato 12 a 13 je identické, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 14 pro, proti zdrželi se přijato 15 pro, proti zdrželi se Myslím, že zamítnu to, ale prosím o kontrolní hlasování o pozměňovacím návrhu 15. Kontrolní hlasování o pozměňovacím návrhu 15. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti zdrželi se přijato, 17 pro, proti zdrželi se přijato, 18 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 19 k 2. Děkuji. Eniak. Poznací na 1, 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím se dostáváme k usnesení absolutoriu jako takovém. Kdo je pro? Eh, pardon, elektronicky. Končím hlasování 17 k 4. účty, pozměňovací návrhy 3 a 4, ty souvisejí s tím předcházejícím rozhodnutím. Takže usnesení o účtech tak jako takové, jako celek, zahají elektronické hlasování. Končím hlasování 15 ku 5. Děkuji. Usnesení, pozměňovací návrh 5. Bude pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Šestka pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. A závěrečné elektronické hlasování o usnesení. Končím hlasování 20 k jednomu hlasu. Děkuji vám. FCH, pozměňovací návrh 1, 2. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Usnesení o absolutoriu jako takové, hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. 18 pro, 13 proti, děkuji. Uzávěrka. Pozměňovací návrhy jsou vyřízené, takže uzávěrka elektronicky o usnesení hlasování končím. 18 ku 3, děkuji vám. Návrh usnesení, pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 8 pro. Prosím, ověřme se osmičku elektronicky. Elektronicky zkontrolujeme pozměňovací návrh 8. Myslím, že to je zamítnuto, ale bylo to trochu nepřehledné. Ano, děkuji. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 ku 2, děkuji. I my. Pozměňovací návrh 1, 2, pro, proti, zdrželi se přijato. Usnesení o absolutor jako celek zahajuje hlasování, které proběhne elektronicky. Končím hlasování 18 k 3. Účty, pozměňovací návrhy 3, 4, ty jsou vyřízené tím pádem, takže hlasujeme elektronicky o závěrce za hlasování.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 proti zdrželi se zamítnuto, 18 pro, proti zdrželi se přijato, 19 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti zdrželi se přijato, 22 pro, proti zdrželi se přijato, 21 je stažena, takže závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky za hlasování. Končím hlasování. 19 ku 2. Kytar. Pozměňovací návrh 1 4. Pro. Proti. Zdržel se přijato. Rozhodnutí o absolutoru celkem. Ano. Bohužel neslyšíme. Mikrofon. Um máme hlasovat 1 až 4, ale vy jste řekla 1 až 3, což je identické, protože 4 je proti návrh vlastně. Měli bychom hlasovat teda 1 až 3 a ne 1 až 4. Máte pravdu. Ale čtyřka se vyřídila. Vlastně. No já jsem to neřekla správně. Takže 1 až 3 bylo přijato, takže tím se vyřídil pozměňovací návrh 4. A teď se dostáváme k rozhodnutí absolutoru celkem. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 21 pro. Ku nule. Tak to je zřídka kdy. Závěrka 5, 6, 7 pak rozhodnutí o závěrce elektronicky, prosím. Hlasování končuji. 20 ku 1 děkuji. Usnesení pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 9 a 10 odpadá, 11 pro proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se přijato. Můžu vzít 17 až 24 v bloku? Nemohu. Dobře, 16 už jsme měli, že? Ano, takže 17 pro, proti, zdržel se, přijato 18 pro, proti, zdržel se, přijato 19 pro, proti, zdržel se, přijato 20 pro, proti, 20 elektronicky. Elektronicky 20, prosím.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 Ukončuji hlasování 19 k 2. Děkuji vám. Teď se dostáváme k Cezarovi 1 a 2. Pro, proti, zdržel se, přijato. Teď budeme hlasovat o rozhodnutí celkově. Ukončuji hlasování. 18 ku 3. Závěrka 3 a 4 se vyřídilo. Rozhodnutí o závěrce zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Usnesení 18 ku 3. 3. 5 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 6 pro proti, zdržel se přijato 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto 8 pro, proti, můžeme to elektronicky přeskoumat osmičku. Děkuji. Zamítnuto. Devítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, deset pro, proti, zdržel se, přijato stran 1 a 2 jsou pokryty, pak máme 3 až 8, můžeme dát v bloku. Pro, proti, zdržel se, přijato, tran 9 je pokryto, tran 1, 10, pro, proti, přijato. A zbytek je pokryt, takže elektronický přeskum celé elektronické závěrečné hlasování. Ukončuji hlasování. osmnáctku dvěma. Děkuji mnohokrát. Tím jsme opět zvládli část našich úloh a teď se dostáváme k dalším institucím. Prosím, neumdlévejte, přátelé. Eh, pokračujeme s Evropskou radou a radou. Kolega Čarnecký je zpravodajem, já se ho nemusím ptát, jestli si přeje slovo, protože tu není. Eh, chce někdo ze zpravodajů něco říci? Ne, báječné. Takže budeme hlasovat o rozhodnutí o udělení absolutoria. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Pardon, omlouvá se paní předsedkyně, to musíme udělat elektronicky, omlouvám se, o rozhodnutí k absolutoriu. Kdo je pro, je pro odsunutí udělení absolutoria. Ukončuji hlasování. Tím máme jednomyslné hlasování týkající se odsunutí udělení absolutoria radě. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato, dvojka pro, proti, zdržel se přijato, tři pro, proti, zdržel se přijato. Pak máme AFKO, D, můžeme odhlasovat AFKO D, E, F, G, H v bloku, tak to tak uděláme pro, proti, při, to je přijato, Čtyřka pro, proti, zdržel se přijato. Pět, pět až sedm bloku pro, proti, zdržel se přijato. Osmička pro, proti, zdržel se přijato. Devítka pro, proti, zdržel se přijato. Deset pro, pardon, deset až patnáct bloku? Ne, Martina říká 10 až 14 bloků pro, proti, zdržel se, přijato 15 pro, proti, zdržel se, přijato 15 pro, proti, zdržel se, přijato a v ko 1, 2, 3, 4, 5. Můžeme to udělat v bloku? Tak to tak uděláme. Pro, proti, zdržel se, přijato. Osmnáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Avko šest, pardon, omlouvá se paní předsedkyně devatenáctka. Pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet pro, proti, zdržel se, přijato. jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Avko sedm, osm jedenáct bloku pro, proti, zdržel se přijato. Rozhodnutí závěry jako takové elektronicky zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. Děkuji vám. 20 ku nule. Děkuji vám. Jednoznačné poselství radě. Tak a teď soudní dvůr. Jedna eh, poskytnout pro, proti, zdržel se, přijato. Tím pádem se vyřídila dvojka, dostáváme se k rozhodnutí absolutoru jako takovém elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Končuji hlasování. 19 ku dvěma Děkuji vám. Usnesení, pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdržel se přijato 4 pro, proti, zdržel se přijato 5 pro, proti, zdržel se, přijato 6 pro, proti, zdržel se. Můžeme radši přeskoumat šestku elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se přijato 8 pro, proti, zdržel se přijato Ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje. Proti tomu nejsou žádné námitky, vidím. Jde pro, proti. Držel se zamítnuto. Číslo 9. Pozměňovací návrh 9 tady s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou proti tomu námitky? Není tomu tak pro, pro devítku? Devítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Deset pro, <laughs> proti. Desítku bych ráda elektronicky ještě ověřila, ano. Der Test ist beendet. Ukončuji tedy hlasování, bylo to přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o textu usnesení jako takovém. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 20 ku 1. Děkuji vám. A teď se dostáváme k účetnímu dvoru. Pozměňovací návrh 1 pro proti, zdržel se přijato, tím odpadá pozměňovací návrh číslo 2. A teď budeme hlasovat o rozhodnutí jako takovém. Ukončuji hlasování 20 ku 1. Usnesení. Mohli bychom hlasovat v bloku 3 až 11? Ne. 3 pro,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 13 pro, proti. 13 taky rovnou elektronicky. Protože já to nejsem schopná přehlédnout tady odsud ze zhora. 12 7. 13. Bylo přijat. Pozměňovací návrh 13 byl přijat. 14 odpadá 15 pro, proti, zdržel se, přijato 16 pro, proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdržel se, přijato 18 pro, Osmnáctka, prosím, elektronicky. Děkuji vám. Zamítnuto teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky ukončuji hlasování. Děkuji vám. Devatenáctku dvěma. Děkuji vám. Z Evropský hospodářský a sociální výbor jedna a dva. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se přijato, rozhodnutí o absolutoriu celkem, elektronické hlasování zahájeno. 19 jedné, děkuji vám. Teď usnesení. Můžu vzít čtyřku až osm dohromady? Ne, čtyři pro, proti, zdržel se přijato 5 pro, proti, zdržel se přijato 6 pro, proti, zdržel se přijato 8 pro, proti, zdržel se přijato 7. Ne, to odpadá, protože byla přijata osmička 9 pro, proti, zdržel se přijato 10 pro, proti, zdržel se přijato 11 pro proti, zdržel se přijato 12 pro, proti, zdržel se přijato 13 pro, proti. 13 ověříme, prosím. Ich habe ja eine kleine Schweinerei angerichtet. Thanks. As always, very practical. Good Vice Chairman. <laughs> genau. Ähm, ja, damit sind wir schon. Ja, genau. Also, das ist abgelehnt. Zamítnuto. Damit uh, Amendment 13 ist abgelehnt. Bei 13 byla zamítnuta, protože byl stejný počet hlasů pro i proti. 14 pro, proti, zdržel se. No, řekla bych, že to bylo zamítnuto stejným poměrem ústní. Dobře, kontrolujeme ověření 14, prosím elektronicky. Ukončuji ověření. Ano, bylo to přijato. Eh, o jeden hlas navíc pro. zpravodaj má ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro tento návrh, tak prosím, ukažte, jste pro. Kdo je proti? Teď už jsme uproti, ano. Ptá se paní předsedkyně, jak to bylo odmítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Patnáct odpadá. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se přijato, 20 pro,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 Přijato 28 pro, proti, přijato, tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o celém usnesení elektronicky. No, hlasování, ukončuji hlasování 20 k 1. Děkuji vám. Teď se dostáváme k výboru regionu 1 a 2 pro proti Můžeme to udělat, no, myslím si jedna a dva, říká paní předsedkyně. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale prosím pěkně, ověříme to. Jedničku a dvojku dohromady ověřujeme elektronicky. Ano, minus 14 proti 7 pro. Pozměňovací návrh 3 pro proti, zdržel se přijato. Tím se dostáváme k rozhodnutí absolutoru jako takovém elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 14 7. Děkuji vám. Usnesení. Můžeme Eh, vzít 4, 5, 6, 7 a 10 dohromady? Nemůžeme. Dobře. 4 <laughs> pro, proti, zdržel se zamítnuto 5 pro, proti. 5 bych ráda tady elektronicky. Já si sice myslím, že to bylo odmítnuto, ale zamítnuto relativně jednoznačně 6 a 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 8 pro, proti, zdržel se. Můžeme to zkontrolovat. Pozměňovací návrh 8, myslím, že to bylo zamítnuto, ale je to těžké. Končím kontrolní hlasování. Ano, 13 ku 8 zamítnuto. 11 je stažená, pozměňovací návrh 12. Pozměňovací návrh 12 je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, pozměňovací návrh 13 je stažen, 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale prosím o elektronickou kontrolu 16. Končím kontrolní hlasování, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, 18 pro, proti zdrželi se přijato 19 pro, proti zdrželi se přijato 20 pro, proti, prosím o kontrolu pozměňovacího návrhu 20. Končím kontrolní hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 21, 22, 23, ty jsou identické. Kdo je pro? A pardon, omlouvám se, vlastně oni odpadají, protože jsme přijali dvacítku, takže 24 a 27. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Pozdělací návrh. Dvacet pět, jenom o tom doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 26, ten odpadá. 28 pro? proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti. 31 zkontrolujeme elektronicky. Ne, ne, pardon. Jedna třicítka se teď kontroluje elektronicky. Děkuji. Končím kontrolní hlasování, bylo to zamítnuto. 32. Třicet dvojka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Třicet osm, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 34 až 36, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 37. Ta odpadá, takže 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 41. Hmm, ne. 39 jsme odmítli, že jo? Takže 41, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro? Proti. Ono je to trochu nepřehledné. Tak, 43, prosím, ověřme elektronicky. 43, ano. Takže o jeden hlas to bylo přijato. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, a tak tu 46 si prosím také zkontrolujeme. Kontrolní hlasování o pozměňovacím návrhu 46. Končím kontrolní hlasování a bylo to zamítnuto a dost jasnou většinou, já se omlouvám, ale neviděla jsem to. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, No, teď jsme u 49 s 50. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro? A 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 54, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 si zkontrolujeme elektronicky. Končím kontrolní hlasování. 14 proti, 7 pro, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní tedy usnesení jako celek. Končím hlasování. 18 ku 3. Děkuji vám. A nyní Evropská ochránkyně práv. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tím dvojka odpadá, ale hlasujeme o tom usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. A končím hlasování 19 k 1. Návrh usnesení. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Lidičky, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro. A to je stažené. Já tady žádné withdrawal nemám, říká paní předsedající. A zpravodaje tady nemáme. Tak je to staženo, nebo to není staženo? Je to staženo, no dobře. Tak jo, takže pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7, ten odpadá. Šestka odpadá také. Pozměňovací návrh 9 jako doplnění, bude pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti,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 proti, zdrželi se. Zkontrolujeme. Myslím, že to je zamítnuté, ale raději to zkontrolujeme. Nemůžu to odpřísáhnout. Takže 23. kontrolní hlasování. 23. Ano, je to zamítnuté. Dobrá. 24 pro, proti zdrželi se přijato, 25 pro, proti zdrželi se přijato, 26 pro, proti zdrželi se přijato, 27 pro, proti zdrželi se přijato, 28 pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrhy jsou všechny, takže hlasujeme o změní usnesení jako celku, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. 20 k jednomu hlasu, děkuji vám. A není Evropský inspektor ochrany údajů. Pozměňovací návrh 1 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti. Zdrželi se, přijato. O usnesení, o absolutoriu jako takovém. Končím hlasování 16 k 4. Děkuji. A teď usnesení Libe 2 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 3 pro,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 A nyní se tedy přece jenom dostáváme dále, takže eh, až na Evropský parlament a další instituce už máme vlastně všechno odhlasované a pro dnešek máme zde poslední hlasování, jestli se nemýlím. A to jsou mezinárodní účetní standardy.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 Končím kontrolní hlasování. Teď. Je to přijato. Vždycky je dobré to prověřit. Tak, jedenáctka pro, proti zdrželi se přijato, dvanáctka pro, proti zdrželi se přijato, třináctka pro, proti zdrželi se přijato, čtrnáct pro, proti zdrželi se přijato, patnáct pro, ověřit. Co? 14? Dobře, zkontrolujeme si pozměňovací návrh 14. Ověřovací hlasování o 14. Končím hlasování. Ano, je to tak. Máte pravdu. 14 hlasy zamítnout jsou vůči 7 hlasům. Já se omlouvám, říká předsedající. 15 pro, proti zdrželi se přijato. 16 pro, proti zdrželi se přijato. 17 pro, proti zdrželi se přijato, 18 pro, proti zdrželi se přijato, 19 pro, proti zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme závěrečně jmenovitě zahoji hlasování. Končím hlasování. A 17 hlasů ku dvěma, děkuji. Takže tím jsme opravdu na konci elektronického hlasování do bodu různé, nemám předloženého nic. Velice vám děkuji za vaši disciplínu, vím, že se zde dějí i zamějmavější věci, ale prostě bylo to nutné. Uvidíme se ve čtvrtek v 9.00 a prosím vás o účast, protože budeme mít zde absolutorium parlamentu a komise. Pěkný večer, děkuji vám, že jste byli takto disciplinovaní a končím naše zasedání.